Gracias, presidente. Děkuji vám, pane předsedo, velmi krátce. Pokud jde o toto ustavení, chtěla bych se vyjádřit. Myslím si, že je třeba vytvořit eh, vytvoření pozitivního ambiciozního seznamu, který bude zahrnovat většinu možných služeb. Abychom dosáhli tohoto cíle, myslím si, že by bylo vhodné eh, pokračovat v jednáních a eh, nedávat do usnesení Evropského parlamentu žádnou červenou linku, za kterou, bychom, za kterou by se neměli jít. Dále bych chtěla říci,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 Myslím si, že je vhodné vyjádřit nutnost být ambiciozní ve svých ofenzivních zájmech a udržet svůj silný postoj v defenzivních postojích pro Evropskou unii, tak jak bylo řečeno, a mít červenou linku, od které budeme vycházet. Je zde vhodná, vhodná příležitost, abychom dosáhli větší regulační disciplíny v oblasti veřejných dodávek a e, veřejných zakázek i tendrů v rámci Evropské unie. Pokud jde o e, doložku nejvyšších výhod, Eh, kritizuje se občas její eh, aplikace a eh, proto to žádáme, aby to bylo projednáno znovu členy VHO. Je třeba být velmi opatrný a nakonec bych ráda řekla, když se na to podíváme z hlediska let a mluvíme o to, že musíme být ambiciozní, je třeba mít taky politickou vůli v době, kdy teď je krize a je potřeba, aby to podpořili všechny země. Pro protože tato stanovi- eh, a toto stanovisko jinak vyjadřuje stanovisko mé skupiny. Děkuji. Děkuji za SAD. Budu stručný, já jsem o něco opatrnější než má kolegyně. V prvé řadě si musíme uvědomit, že veřejné služby by neměly být začleněny do seznamu a za druhé jak již eh, zaznělo, měli bychom být velice obezřetní ve vztahu k finančním službám, protože to eh, se netýká liberalizace, ale je třeba zajistit, aby země měly kapacitu, aby eh, upravovali své služby, když se nebude přísný regulační rámec, tak víme, že je to nebezpečné pro finanční služby, takže obezřetnost ve vztahu k finančním eh, službám a já bych byl ambicioznější, byl bych eh, pro eh, všeobecnou úpravu modality 4 a chápu, že některé členské státy a Spojené království zejména přistupují velice obezřetně k přílišné liberalizaci modality 4, ale jinak velice eh, vítám přístup, který je uveden v tomto usnesení. A nyní Gue? Já budu stručný. Již jsme tady eh, hovořili o určitých aspektech, chtěl bych pouze podtrhnout, že jsme více než opatrní. Budeme ještě více s velkou obezřetností sledovat tato vyjednávání a konstatuji, že za prvé, ten přístup těch pozitivních seznamů GATSu k pr- oproti negativním seznamům, já to takto nepodporuji, pro mě je to problematické a dále chci poukázat na to, že pokud vyjednávání mají vést ke konstruktivnímu výsledku ve smyslu dalšího rozvoje vícestraného obchodního režimu, tak tady potřebujeme skutečně velkou ochranu sociálně státních standardů, dále regulatorní manévrovací prostory na národní a komunální úrovni a samozřejmě ochrana služeb eh, obecného eh, veřejného zájmu. A pak musí být nutné v rámci VTO takováto vyjednávání zahájit a konstruktivně vést. A za třetí, myslím si, že ten mod 4, jak jsme o tom již hovořili, týká se to pracovních sil. Toto by se mělo stát středobodem komise eh, při vyjednávání. Z tohoto pohledu budeme i nadále velice pozorně sledovat veškerá vyjednávání a pokud to bude nutné, eh, samozřejmě vystoupíme s naším názorem. Děkuji. Let's go back to the commission. Děkuji a dávám slovo komisi. Chcete k tomu prosím eh, vystoupit? Děkuji, pane předsedo. V celku velice vítáme návrh tohoto usnesení, jak jsme se s ním seznámili a bude velice důležitý pro eh, náš systém VTO. Je velice důležité vidět, eh, že Parlament přichází s touto iniciativou a my eh, usilujeme také o ambiciozní dohodu o také o, co se týče připomínek k modalitě 4 a eh, těch připomínek k ofenzivním zájmům a také se tím budeme důkladně zabývat a také to ta výzva, abychom eh, se zabývali eh, dohodou, která umožní eh, budoucí vícestranný charakter této dohody. Děkuji. Děkuji. Půtek předkládání pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu bude pondělí 6. května v 18 hodin. sice máme trochu času, umožní nám to, aby e, se e, politické skupiny e, připravily na hlasování. Máme tedy pětiminutovou přestávku. Colleagues. Milí kolegové. Showtime, folks. Uh, are you ready? Jste připraveni, abychom pokračovali? Well, we'll start, we follow the order in your files. The Budeme postupovat podle pořadí, které máte v dokumentech. Nejprve budeme hlasovat o bodu 21. Je to zpráva Franka Prusta. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Blok číslo jedna, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Blok dva, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Blok tři, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Blok čtyři, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 27, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 28, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 17, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 18, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Třicet, ústní pozměňovací návrh EKR, nejsou žádné námitky, bude se hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. 30, kde pro? Proti? Držel se? Přijato. A nyní úvodní ustanovení 21, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dále 24, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 25, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato čtyři, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. 24 bylo pro, 3 proti, 2 se zdrželi. Blahopřeji Franku Průstovi. A nyní budeme hlasovat o návrhu legislativního usnesení. Hlasujte prosím, hlasování je u konce. Bylo přijato se stejným výsledkem 22 eh, pro, 3 proti, 2 se zdrželi. Blahopřeji Franku Prustovi. A eh, jak Jaký je tedy eh, váš návrh, eh, co bychom měli učinit jako další krok? Děkuji, pane předsedo, skutečně eh, bych byl proto, pokud to výbor INTA dovolí, rád bych měl vyjednávací mandát pro trialog. Text je výsledkem konsensuálního tématu. Jde o boj proti pašování drog je možné se tedy dohodnout s radou na plenárku v červnu. Děkuji. Dobře, byl tu tedy předložen takovýto návrh, abychom usilovali záhy o dosažení kompromisu s eh, radou. neformální zahájení jednání s radou a s komisí, abychom dosáhli dohody v prvém čtení. Zpráva bude základem pro mandát vyjednávacího týmu. Tento tým se bude sestávat z mé maličkosti předsedy, z Bradoje eh, Franka Prusta, potom z Josefy Andrés, z Nikola Rinaldiho, Francisky Keller, tedy tínových zpravodajů, Paul Murphy za Zelené, za, za, pardon, za GUE, ano, eh, eh, ne. Budeme hlasovat. Elektronické hlasování, zahají hlasování. Hlasování je u konce. Přijato 25 hlasů bylo pro, 4 proti, nikdo se nezdržel, takže budeme postupovat podle výsledku hlasování. A nyní bod 22, návrh doporučení návrhu eh, eh, Rady eh, k dohodě mezi EU a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti dodavatelského řetězce. Spravodajem je Petr Šťastný. budeme mít pouze konečné hlasování o návrhu usnesení. Pokud se nemýlím, zahají hlasování. Hlasování je u konce a e, návrh byl jednomyslně přijat. Um, congratulations, Peter. This is not usual. Blahopřeji, Petře, to není obvyklé. Bod 23a je to návrh otázky k ústnímu osvobození, eh, odpověze k ústnímu odpovězení týkající se podstatného zvýšení eh, norských cel eh, na zemědělské produkty. My, předložili jsme ho za náš výbor Christopher Fielneron a já a budeme hlasovat o této otázce. Zahajuji hlasování, končím hlasování přijata, 25 pro, 4 proti, jeden se zdržel. Gratuluji svému spolu zpravodaji. A 23b. Ah, there it is. Uh, let's vote on the... Budeme hlasovat nyní o rezoluci jako takové. Obchodní vztahy mezi Evropskou unii a Norskem, pozměňovací návrh číslo 8, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 9, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se 10, z, e, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromisní e, číslo jedna, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 12, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 13, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 14 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 15 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Proměříme 15? Zapomněl jsem na 14? Ne, o 14 jsme hlasovali. Prověřit chcete Pozměňovací návrh číslo 14. Dobře, prověřujeme. Eh, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 14. Končím hlasování. Zamítá se. Kompromisní. Ne, pardon, pozměňovací návrh Agri. Eh, prověříme stejně tak eh, pozměňovací návrh 15. Zahuji hlasování. Prověřujeme číslo 15. Končím hlasování. Zamítá se. Agri ve dvou částech. První část. Hlasy pro. Proti. Zdrželi se schválen. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 16. Hlasy pro proti, zdrželi se, zamítá se 17, pro, proti, zdrželi se, schválen 18, pro, proti, zdrželi se, schválen 3, pro, hlas, proti, e, schválen 4, pro, proti, zdrželi se, schválen 5, pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnut sedm, pro, proti, zdrželi se, prověříme. E, po, e, pozměňovací návrh 7, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh 1, hlasy pro, proti, schválen, 2 pro, proti, e, schválen. Konečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, schválen 24 hlasy pro, 5 hlasy proti, nikdo se nezdržel. A blahopřeji Kristoferovi. 25 eh, hlasů protože Pavel Zalevský nehlasoval svou hlasovací kartou, takže 25, 25 eh, hlasů pro. A nyní bod číslo 24. Obnovení je to usnesení o obnovení přístupu Myanmaru Barmy do systému všeobecných celních preferencí. Eh, Unie, protože před eh, lety eh, tato, tento přístup Barma ztratila. Takže zde je návrh, aby Barma znova, znovu získala eh, přístup do systému všeobecných celních preferencí Unie, takže kompromis 1 pro proti zdrželi se schválen, 22 pro proti zdrželi se zamítá se, 20 eh, kompromis 4 ve dvou částech, první část hlasy pro, proti zdrželi se zamítá se, druhá část pro, proti, zdrželi se, schválena. Pozměňovací návrh 28 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromisní 2 pro, proti, zdrželi se, schválen. 31 pro, proti, zdrželi se, schválen. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Ústní pozměňovací návrh ne? 32. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat také. Ústní pozměňovací návrh číslo 1. Nějaké připomínky k ústnímu pozměňovacímu návrhu nikoliv, takže budeme hlasovat pro proti, zdrželi se, zamítá se. Prověříme tedy ústní podě, eh, pozměňovací návrh číslo 1, zahuji hlasování, končím hlasování a byl schválen. Kompromis 5, pro, proti, zdrželi se schválen. Číslo 6 pro, proti, zdrželi se, schválen. Číslo 3 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 41 pro, pro proti, zdrželi se, nejsem si jist, takže prověříme 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování přijat. Kompromis 7 hlasy pro, proti zdrželi se schválen. 43 hlasy pro, proti zdrželi se zamítnut. Ano, prověříme 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnut. Musíme prověřit, takže prověřili jsme 43 hlas, 44 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 43 prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. 45 pro, proti, zdrželi se zamítnut, eh, kompromis 8 pro, proti, zami, eh, eh, eh schválen, eh, o, eh, ústní pozměňovací návrh číslo 2, nikdo není proti, pro, proti nikdo není, nemá namitku pro proti, nejs, nemám jistotu, prověříme elektronicky, čili o, ústní pozměňovací návrh číslo 2, zahuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. 51 hlasy pro, proti zdrželi se schválen 53 a 54 jsou identické. Budeme hlasovat pro, proti, zdrželi se, liberálové eh, jak eh, hlasují, prověříme. Pozměňovací návrhy 53, 54, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Kompromis 9, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Prověříme kompromis 9 za vyhlasování. Končím hlasování. Schválen. 57 pro. Chtěl bych, aby koordinátoři zvedli ruce. protože eh, mají popohnat eh, a dát eh, říct, jak to má být. Pro proti, pro proti zdrželi se, zamítá se. 59 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pět ve dvou částech. První část hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, eh, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuta. šest pro, proti, zdrželi se zamítnut, sedm pro, proti, zdrželi se schválen, osm pro, proti, zdrželi se zamítnut, deset pro, proti, zdrželi se schválen, jedenáct pro, Proti? Zdrželi se? Nemáme jistotu, prověříme. Končím hlasování. 12, schválen 12, pro, proti. Čekám na hlasování EPP. Zdrželi se, zamítnout. Prověříme 12. za hlasování. Končím hlasování. Přijat. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 14 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 15 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Teď jsem si jist, že byl zamítnut, ale zahajeme hlasování o 15, o, bodu, o, o pozměnce návrhu 15, končím hlasování. SAD trochu moc hlasujících, jenom jeden. Z definice není nikdy eh, příliš mnoho eh, demokratických hlasů. že? končím hlasování, zamítá se. 16 pro, proti zdrželi se, schválen 17 a 18. 16 prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. 17 a 18 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 19 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 20 pro, proti, zdrželi se, schválen. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 1 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Číslo 2. Prověříme e, pozměňovací návrh číslo 1. Francisky Keller. Zaju hlasování. Končím hlasování. Přijat. Číslo dvě Hlasy pro. Číslo dvě Hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Takže číslo dvě eh, prověříme, budeme znovu hlasovat. Číslo dvě hlasujte, končím hlasování. Přijat. Number three. Číslo tři. Zvedejte prosím ruce, číslo 3 e, pro, proti, e, schválen, 4 pro, proti, schválen, konečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. jednomyslně jednomyslně eh, přijat. Gratuluji. Blahopřeji Davidovi. Thank you. We move to... A teď přejdeme. Hádejte k čemu? K bodu 25. Začneme hlasováním o pozměňujícím návrhu 43. Zvedejte prosím pořádně ruce, a zejména ti VIPs. Takže 43, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 44, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. A kompromis 4, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 47, kde pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 49. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 49. Pozměňovací návrh 50. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní přejdeme k návrhu 57. Kde je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 60D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 61. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 64, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl zamítnut, ale ověříme to. Hlasujeme k návrhu 64. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Návrh 65, kde pro? Proti? Držel se zamítnut. Návrh 66, kde pro? Proti? Držel se zamítnut. Návrh 67, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Návrh 68, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Návrh 69, kdo je pro? Proti? zdržel se, návrh byl přijat. Návrh 70, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 71, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh IMKO 5, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 72, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 73, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 74, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 75, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh IMKO 6, kdo je pro, proti, zdržel se, Návrh byl přijat. Návrh 76, kde pro, proti, zdržel se zamítnut. 77, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 78, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 79, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 80, kdo je pro? Přejete si ověření kterého návrhu? 79. Dobře. Castex. zahají hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. Návrh 80. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. 81. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. 82. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. 83. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. 84. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnut. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 87. 87 bude pro, proti, zdržel se, zamítnut. 92. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 93. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 94, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. 95, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. Ověříme eh, návrh 95. Zahajuji hlasování. A hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Držel se? Nejsem si jist, musíme to ověřit. Kompromis 7. Já jsem neviděl vaše hlasy. Když nezvednete ruce, musím to nechat ověřit. Takže kompromis 7, eh, hlasování, hlasování je u konce. A návrh byl přijat. To 6. Návrh 106. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 103. Fielner. 6. Omlouvá se pan předseda. Takže 106 musíme to ověřit. Hlasujte, prosím. 106. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Ještě jednou, ale já jsem viděl výsledek. Po druhé jsem, se mi to tady objevilo. Takže hlasujte. Znovu hlasujeme, prosím. Hlasujte. Ještě postrádám dva hlasy. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Sto sedm. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Eh, ověříme hlasování ke 107. Hlasujte, prosím. A hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Na vrch 109, ne, Pan předseda říká 109 návrh Murphy. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. 110. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. 111. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. 112. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. 113. Kdo je pro? proti, držel se, zamítnut. Ověříme to. Návrh 113. Hlasování je zahájeno a hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Kompromis 8 grebro proti Hlasujeme o kompromisu 8, kde pro proti, zdržel se, přijat. A dalším návrhem bude to 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 121. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Kompromis 9, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. A přejdeme k návrhu 122, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 10, kdo je pro? Proti, nejsem si jist. Hlasujme o kompromisu 10. Zahají hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl jednomyslně přijat. A já jsem moc rád. Návrh 125, kdo je pro? Proti, držel se zamítnut. Dále INKO 14, kdo je pro? proti, zdržel se, přijat. Imko, pat, ne, Imko 16, Imko 16, kde pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis číslo 11, kde pro, proti, zdržel se, přijat. 129. 129. 129. dnes Saifi Bera. Kdo je pro? Proti? držel se? Zamítnut. Musíme to ověřit. 129. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. 130, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 132, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 134, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. 139. Kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit. 139. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Přejdeme ke kompromisu 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Sto čtyřicet tři, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnut. 144, kde pro, proti, zdržel se zamítnut. 145 pro, proti, zdržel se zamítnut. 146, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 147, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 148, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 151. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Dostáváme se k návrhu 150 Šolce, kde pro, proti, zdržel se zamítnut. 160. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 162. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 162. Zalevsky požaduje eh, ověření hlasování o vlastním pozměňovacím návrhu. Zahají hlasování. Hlasování je konce. Omlouvám se. 163, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnut. 164, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 15, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 165, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnut. 167, opět Zalevsky. Pro, proti, zdržel se zamítnut. Ověříme to? Ne. 169. 169, kde pro? 169 pro, proti, zdržel se zamítnut. Imko 19, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 16, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 174, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 175, hlasujeme pouze o druhé části. Druhá část pozměňovacího návrhu 175, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuta. 182, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 184, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 187. 185. Ne. 185, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 186, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 187, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Imko 21, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 188, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. NV10, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Dále IMCO 22. O několik řádek dále. IMCO 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 9, to se již týká o úvodních ustanovení pro, proti, zdržel se zamítnut. 10, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 11, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 12, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 13, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut 14, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut 15, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Inko 1, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut 16, kdo je pro, ano, kompromis 1, omlouvá se, říká pan předseda, kompromis 2 pro, proti, zdržel se přijat 16, kde pro, proti, zdržel se, zamítnut. 17, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. A dále návrh 20, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 21, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 22, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Imko 3, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. NV1, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. NV2, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 25, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Na, eh, omlouvám se, zamítnut. 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. NV3. Kdo je pro? ověření 31, návrh 31. 30 nebo 31? Oba. Takže ověříme hlasování 30. Murphy, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. 31. Ověříme eh, návrh Sturdyho 31. Hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. NV3, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. Návrh 32, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 33, kdo je pro? Proti? Zdržel se? zamítnut, 34 pro, proti, zdržel se zamítnut, 35 pro, proti, zdržel se zamítnut, 36 D pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. A přejdeme k návrhu 40. Kdo je pro? 40 pro proti, zdržel se zamítnut. 41, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 42, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Ekon 1, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Ekon 2, pro, proti, zdržel se zamítnut. Ekon 3, pro, proti, zdržel se zamítnut. Ekon 4, pro, proti, zdržel se zamítnut. A nyní citations. Pozměňovací návrh 1. Pro, proti, zdržel se zamítnut. Jedna šaké zahajují hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Dva, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. tři, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. čtyři, kdo je pro, ne, odpadá, takže pět. Návrh pět pro, proti, zdržel se, zamítnut. šest. pro, proti, zdržel se, zamítnut. sedm. kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. osm kde pro, proti, zdržel se zamítnut. A nyní konečné hlasování. Zahají hlasování. And the vote is closed. Hlasování je u konce. 23 hlasů bylo pro, 5 proti, 1 se zdržel hlasování. Není to špatný výsledek. Um, 26. 26. Dvě minuty, abyste se posadili. Colleagues, eh, Kolegové, ještě jsme neskončili dnes. Přestaňte se prosím bavit, posaďte se. Budeme pokračovat v pořadu jednání. OK. Item 26. Bod 26. rozšíření ustanovení dohody o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem týkajících se obchodu s textilními výrobky. Je to interim zpráva e, a e, podléhá postupu souhlasu ano, ne. A e, my zjistíme, jak k jakému vývoji došlo od eh, té doby, kdy byla eh, eh, interim zpráva přijata. Naším zpravodajem je George Sabin Kutas a dává mu slovo. Děkuji a v první řadě bych chtěl krátce pohovořit o historii této zprávy. Asi všichni kolegové si vzpomínali, že v září 2011 parlament velkým konsensem tuto zprávu schválil a nyní se k ní vracíme a rozhodli jsme se nevyjádřit svůj souhlas s většinou věcí, protože zde máme jisté obavy týkající se dětské práce a máme řadu doporučení. Já připomenu pouze eh, některá. Požádali, požádal jsem eh, komisi, aby tlačila na Uzbekistán, aby přestal praco- používat dětskou pracovní sílu, aby eh, Uzbekistán přijal monitorovací misi Eh, mezinárodní organizace práce, ale myslíme si, že je dobrý eh, mít eh, legislativní nástroj pro komisi, aby, mohla, měla, aby měla nějaký mechanismus sledování využití vynucené dětské práce a programy pomoci v Uzbekistánu a já si mysl, a myslím, a poslední věc, která si myslím, že je taká, taky důležitá, nebo doporučení, které je důležité, které, a to se týká e, dočasného stažení preferencí e, GSP. Dnes bohužel velvyslanec nepřišel, ale musím říci, že jsem se s ním neformálně sešel a snažil se mi eh, vysvětlit, že, že spolupracuje s Mezinárodní organizací práce velmi dobře a vysvětloval mi, že zpráva UNICEFu z minulého roku, nebo která se týkala sklizně loňského roku, byla, eh, pro ně vyzněla velmi dobře. Bohužel já jsem se dotázal Mezinárodní organizace práce, jaká je skutečná situace ve spolupráci s touto organizací nebo s, s eh, Uzbekistánem a pokud jde o UNICEF, eh, napsali, předseda naš, eh, komise napsal dopis a chtěl vidět tu zprávu týkající se sklizně v roce 2012, protože je důležité vidět, zda, vy, zda oni vidí, nebo zda UNICEF viděl nějaké zlepšení v období minulé sklizně. Požádal jsem Eh, nebo položil jsem, mám pro komisi jenom jednu otázku, protože vidím, zde jsou. A chci se zeptat, kolik odsouzení Mezinárodní organizace práce je nutných, aby začalo šetření týkající se stažení eh, preferencí eh, GSP. Chtěl bych k tomu jasnou odpověď. Vážení kolegové, zcela zřej, je zcela zřejmé, že musíme najít nějaké řešení, protože Uzbekové letos eh, pokud letos Uzbekové nepřijmou monitorovací misi Mezinárodní organizace práce, tak eh, se musíme rozhodnout, co se bude dít. Za tedy dáme souhlas nebo ne? a uvidíme, jak je stanovisko Mezinárodní organizace práce, komise a stínových spravodo, spravodajů. Děkuji. Pozvali jsme zástupce Mezinárodní organizace práce paní Dipa Rišides, aby se vyjádřila eh, k vývoji v Uzbekistánu. Máte slovo, prosím. A děkuji vám, že jste přišla. Děkuji vám, pane předsedo jsem ráda, že dnes zde mohu být a pokračovat ve výměně eh, informací týkajících se výměny informací týk o Uzbekistánu. Mezinárodní organizace práce si velmi váží toho, že se účastní této práce a že parlament, Evropský parlament podporuje eh, rozumnou práci chtěla bych vás, vám poskytnout eh, základní informace, eh, co eh, dohlížací orgány MOP zjistily v Uzbekistánu, pokud jde o dětskou práci a plnění dohod Mezinárodní organizace práce. Jsou dvě, dva hlavní orgány. Jednak útvar expertů, který se schází každý prosinec a pak je nezávislý orgán, kde jsou profesoři eh, a tak dále a zástupci eh, pracujících a vlád scházejí se každý eh, červen a to je nezávislý orgán. Ale kromě, je to jsou to organizace eh, v rámci států, které ratifikovaly eh, dohodu eh, ILO. Takže v září 2007, eh, 9 a 12 se sledovalo eh, plnění eh, dohod s Uzbekistánem. Bylo došlo k tří, na stranem setkání. V roce 2007 a 2011 byla požádána vláda Uzbekistánu, aby umožnila během sklizně bavlny příchod monitorovací mise E ILO, Mezinárodní organizace práce, a ta třístranná delegace e, byla ochotná přijmout nebo chtěla přijmout e, podporu Mezinárodní organizace práce na technické úrovně, protože to je v podstatě technický program, jako je program IPEC. V prosinci 2011 výbor expertů, to znamená nezávislý orgán, rovněž využil, eh, byl ochoten eh, využít technickou pomoc Mezinárodní organizace práce. A co se stalo od prosince 2011? Eh, na základě informací ze začátku 2012 byla eh, povolena, eh, nějak, eh, byla, bylo požádáno o misi. Kancelář vlády v březnu umožnila nebo pozvala vý, zvací dopis pro misi. Dohoda na základě dohody, která byla ratifikována v roce 2013 na začátku roku. Komise a Evropská unie zde zdehrála velkou roli, pokud jde o e, přijetí té technické mise v Taškentu, to bylo v roce 2012 a Mezinárodní organizace práce velmi děkuje komisi za e, práci v tomto smyslu nebo v tomto kontextu. A ta poradní mise byla tvořena zástupci Evropské unie a Mezinárodní organizace práce, byli tam zástupci ministerstev a sociální partneři. Uskutečnil se jeden den schůzí se, se zástupci ministerstev a sociálních partnerů byli tam zástupci z Ministerstva práce a z organizací pro, z výboru pro lidská, pra, eh, pro lidská práva a ti zachovali své eh, připomínky a své výhrady týkající se eh, lidské práce. Vláda říkala, že to, to vypadá dobře na, v kontextu té takzvané kancelářské mise. pokud jde o implementaci úmluvy. Potom eh, v červnu 2012 byla konference a víte, že se eh, na, eh, tři, na výboru na tripartitě nediskutují žádné věci žádných konkrétních zemí, ale byla příležitost v tom smyslu, že eh, Uzbekové požádali o technickou pomoc eh, už opakovaně a kancelář řekla, že je ochotná poskytnout tuto pomoc, ale že tato pomoc musí také pokrývat monitorování sklizně v roce 2012. A když, bylo, když Eh, bylo toto eh, řečeno uzbecké generaci, eh, delegaci, tak ona zase byla ochotná přijmout kancelářskou misi a nikoli v tu vysokou třístranou nebo vysokou tripartitu. Takže delegace v zásadě řekla Mezinárodní organizaci práce, že budou diskutovat tuto věc s se zainteresovanými stranami v Taškentu a pokusí se tedy e, monitorovat tu sklizeň 2012. V létě 2012, 6. července, Mezinárodní organizace práce odeslala dopis, ve kterém psala, že je ochotna poskytnout technickou pomoc, která nebude zahrnovat monitorování, ale e, pracovní právo, e, výzkum, e, výstavbu a tak dále takže to bylo tedy 6. července a musím říci, že v letě loňského roku jsme nedostali žádnou, žádné pozvání z, od vlády ani k monitorovací misi, ani ke kancelářské misi vůbec nic. Na jaře 2013 se uskutečnily takové obecné diskuse s vládou a ty stále ještě pokračují. A jedná se o možném dalším postupu. A jaké jsou nejnovější pozorování výboru expertů, který byl vytvořen Eh, eh, v roce 2011 a 2012. Mezinárodní organizace zaměstnavatelů eh, říká, že uzbecká vláda se v roce 2012 zavázala nepoužívat vnucenou dětskou práci na sklizení v roce 2012, ale tato práce, práce dětí a teenagerů byla zaznamenána v celé zemi. Mezinárodní organizace práce zaznamenala práci 16-letých studentů a e, e, uzbecká vláda ovšem řekla, že dětská práce v zemi neexistuje a proto není důvod tam e, zvát žádnou misi a ujistili výbor expertů, který eh, měl eh, eh, nebo který konstatoval, že se mohl snížit počet dětí mladších než 15 let, které které e, pracují na sklizni, ale přesto je mnoho dětí e, od 16 let výše, které pracují e, na sklizni a, ale všech, všichni, není, všechny děti pod 18 let jsou považovány za děti pro práci. A tři, tripartita nebo tripartitní mise tedy eh, stále tlačí na uzbeckou vládu a chtěla vás ujistit, že komise expertů eh, podle článku 105 eh, žádá o zrušení lidské práce a Eh, zúčastní se eh, ITUK a další organizace a eh, naléhá se na tedy dodržení všech pravidel o nepoužívání dětské práce pro ekonomické účely ani v zemědělství a vláda Uzbekistánu byla požadována o konkrétní opatření a e, konkrétní e, e, o konkrétní opatření týkající se nepoužívání pracovníků z veřejného sektoru a dětí na sklizni bavlny. Takže každopádně Uzbekistán ujistil tedy, že všechno dodržuje a toto je tedy současný stav práce. Oui. Já vám nesmírně děkuji za tuto prezentaci. Pozvali jsme eh, velvyslance Uzbekistánu eh, se sídlem v Bruselu, ale rozhodl se, že se naší diskuze nezúčastní. Nemohl jsem mu eh, poskytnout určitou výjimku v odpovídání na otázky, ale poslal mi svůj příspěvek a tento příspěvek doprovází celá řada dokumentů. Tři nebo čtyři dokumenty a všechny jsou k vaší dispozici. Postaral jsem se o jejich distribuci, měli byste je všichni mít. Je to jako kdyby byly e, ústně prezentovány zde. Také jsem zval zástupce UNICEFu na poslední chvíli z podnětu zpravodaje, ale e, UNICEF bohužel na to nemohl zareagovat. Bylo to na poslední chvíli. Obracím se tedy na komisi. Jak se díváte na tuto situaci? tady jste. Dobré ráno, pane předsedo. Eh, děkuji za udělení slova. Než eh, budu hovořit o dětské a nucené práci, o hlavním tématu naší diskuze. Chtěl bych eh, hovořit o změně dohody o partnerství a spolupráce. A je to technická otázka, na níž se Evropská unie a Uzbekistán dohodly v roce 2009. Byla telární dohoda o textilních eh, výrobcích eh, vypršla v roce 2004. Textil je jediné odvětví, které bylo vyčleněno z eh, té dohody o partnerství a spolupráce. A mm, cílem protokolu je usnadnit vývoz z EU do Uzbekistánu eh, v oblasti textilu a vytvořit právní základ, abychom Uzbekistánu umožnili eh, preferenční zacházení v sektoru textilu. Parlament odmít kdyby parlament odmítl protokol o textilu, tak by to nepomohlo při řešení otázek nucené dětské práce v Uzbekistánu. Znamenalo by to jenom nejistotu pro vývozce ze zemí EU. Já tedy přesto chápu, že dnešní diskuze se zaměřuje především na tuto otázku dětské nucené práce. Já bych chtěl poděkovat zástupkyní Mezinárodní organizace práce. To bylo, myslím, velice užitečné. EU podporuje úsilí Uzbekistánu, aby pokračoval v ekonomických reformách, které jsou eh, nezbytné pro dlouhodobý vývoj a prosperitu země včetně liberalizace hospodářství a i sektoru zemědělství. Otázky dětské práce eh, zůstávají eh, v popředí eh, bilaterálních jednání s Uzbekistánem. Tato otázka zazděla při veškerém jednání s Uzbekistánem dostaneme i na nejvyšší úrovni, ať to jsou politické dialogy, dialogy o e, lidských e, právech. Máme celostní přístup a chceme zjistit kořenové příčiny dětské práce, protože to může být jediné řešení problému a e, zaměřujeme se na snížení chudoby, na zvýšení životní úrovně, vytvářením režimů na venkově. Diversifikace v oblasti bavlny může posílit eh, odolnost eh, uzbeckého hospodářství. Eh, Evropská unie proto usiluje o reakce na spolupráci s Uzbekistanem, abychom podpořili zemědělskou rozmanitost a odchod od eh, bavlníkových monokultur. Eh, chceme poskytnout eh, pobídky pro vývozy, pro četné výrobky, kromě produktů z bavlny. Jak jsme již slyšeli, spolupráce eh, Uzbekistánu s Mezinárodní organizací práce je zásadní pro řešení tohoto problému. Proto chceme využít eh, veškerého úsilí, aby došlo ke zblížení ILO s Uzbekistánem k ratifikaci úmluvy nucená práce a dětská práce zůstává problematickou v Uzbekistánu. To je jasné, ale přesto jsme zaznamenali určitý pozitivní vývoj. A národní organizace informovaly o značném poklesu eh, mladších dětí, a to jste již slyšeli, mladších 15 let, eh, které eh, se účastnili sklizně v roce 2012. Vítáme tento pokrok a i další úsilí, aby Uzbekistán splnil veškeré závazky v rámci úmluv ILO, ale současně eh, pozorovací eh, mise a úsilí ambasád nemůže nahradit monitorování sklizně bavlň ze strany ILO, protože eh, to je ten kompetentní orgán. Komise se ráda zhostí svého úkolu a bude pomáhat, kde eh, to bude možné, aby bylo dosaženo pokroku. Úsilí bychom měli zaměřit na veškeré příležitosti, které nabízí tato situace. A eh, sklizeň bude za méně než dva měsíce. Je třeba se na to dívat z hlediska reálných kroků. A bylo to obdobné jako e, na konferenci v loňském roce. Opakujeme, že věříme, že technická pomoc e, Mezinárodní organizace práce a vytváření kapacity je nejlepší cestou, jak e, zajistit spolupráci Uzbekistánu s Mezinárodní organizací práce. Pokud mi dáte ještě několik vteřin, já jsem si poznamenal otázku pana Kutaše na mou osobu. Pokusím se na ní odpovědět. To znamená, Eh, jak se budeme dále eh, ubírat, eh, jaký bude sankční přístup. Komise není pro sankční přístup, my se opíráme o spolupráci, transparentnost, dialog. To je účinnější cesta k dosažení cílu. Současné nařízení o GSP, jakékoliv další aktivity v rámci GSP, se musí opírat o důkladné posouzení Mezinárodní organizace o práci v loňském roce eh, nepřinesla žádné řešení eh, pro žádnou zemi, včetně Uzbekistánu, experti, ILO, eh, z hlediska doporučení zprávy 2013 v otázkách úmluvy požadovali, aby Uzbekistán vystoupil eh, na eh, konferenci v červnu. To znamená, že na této konferenci se bude projednávat eh, Uzbekistán a budou učiněny relevantní závěry. Budeme analyzovat výsledky této konference o situaci v aplikování standardů. Pokud dojde k vážnému porušování budeme posouvat v rámci legislativy. Budeme tedy sledovat diskuze v rámci černové eh, eh, konference a eh, doufáme, že pokrok umožní pozitivní spolupráci a eradikaci dětské práce. Děkuji vám. Děkuji vám. a stínoví zpravodajové politických skupin EPP, pan Gaspary. Vážený pane předsedo, myslím si, že je velice dobré, že nyní v podstatě po roce tady znovu jsme vzali toto téma na, na náš pořad jednání chci něco předeslat. Dětská práce, nucená práce není akceptovatelná ani v Uzbekistánu, ani nikde jinde na světě. A proto bych byl potěšen, kdybychom nyní po odmítnutí izbeckého velvyslance se znovu snažili i po naší dnešní schůzi uh, vstoupit v kontakt s uzbeckou stranou, protože hovořit s nimi je vždy lepší než mlčet. A myslím si, že bychom je mohli pozvat do moritovací skupiny pro střední Asii. Mohl by to být takový první krok, ale samozřejmě musíme jasně ukázat, že očekáváme, že navzdory všemu až bude k tomu hodná příležitost, přijde mezi nás a bude s námi hovořit zde na výboru. Dále jsem rád o zprávě Mezinárodní organizace práce, ale bohužel zde dnes nemáme žádného zástupce z UNICEFu a proto bych byl rád, kdybychom se tomuto tématu ještě jednou věnovali zde na výboru před letní přestávkou. Komise právě e, poukázala na konferenci v červnu a možná by bylo vhodné, kdybychom se nyní snažili, pokusili na naše červencovou schůzi e, pozvat zástupce UNICEFu a Mezinárodní organizace práce, abychom je, a uzbecké představitele, abychom je tady skutečně měli na naší schůzi v červenci a mohli o celé věci ještě jednou hovořit. Mou srdeční záležitostí je toto a myslím si, že to souvisí s tím dilematem. Mně skutečně jde o to, a leží mi to na srdci, abychom země, se zeměmi, které mají podobné předpoklady, zacházeli podobně, když ne stejně. Co tím chci říct, Téma nucená práce či dětská práce není pouze problémem v Uzbekistánu, ale v mnoha zemích na světě. A myslím si, že je třeba, abychom tady skutečně dbali o to, abychom stejné, eh, ke stejným realitám přistupovali stejně. Když tady myslím na mnoho, na ty desítky tisíc eh, lidí, kteří například pracují v Číně, v lágrech za strašných podmínek, jsou tam vykořišťovány, provádějí nucenou práci, tak skutečně se ptám, zda jsme dostatečně sebekritičtí a zda kritizujeme Číňany stejně tak, jak nyní právem kritizujeme Uzbeky. Když například, e, myslím, zde na mysli na další země, není to jenom Čína, samozřejmě ILO právem si tady stěžuje, že prostě Uzbekistán nedodržuje tato pravidla, že praxi to prostě neuvádějí. A Uzbekistán e, ovšem podepsal úmluvu ILO, ale já znám celou řadu zemí, kterou umluvu ještě vůbec ani nepodepsali a proto ten problém nemají. Co tím chci říct? Chci říct si skutečně, abychom pokračovali v dialogu se všemi zúčastněnými, zejména v červenci, a bylo by dobré, abychom si společně rozmysleli, jak budeme eh, zacházet nejenom s Uzbekistánem, ale s tímto tématem jako takovým. Protože já mám skutečně pocit, že se tady k Uzbekistánu stavíme jinak než eh, k mnoha dalším jiným zemím. Neříkám, že se tady chováme špatně, ale jsou tady prostě rozdíly a měli bychom dbát o to, abychom pracovali koherentně, abychom si zachovali důvěryhodnost. Děkuji. Well, of course we'll have the Samozřejmě eh, zpravodaj zareaguje na váš návrh, pokud jde o mě, nevidím žádný důvod, proč bychom neměli pozvat velvyslance do stále pracovní skupiny ke střední Asii a dát mu příležitost, aby se vyjádřil na této úrovni. Eh, Martin Kazak z ALDE. Merci beaucoup, Monsieur le Président, en l'absence de notre rapporteur euh, fictif, euh, Madame. Děkuji. Vzhledem k tomu, že zde e, naše paní zpravodajka není přítomna, rád bych se vyjádřil já stručně. V zásadě eh, Jde tedy o to, jak my se stavíme k té nucené práci a k dětské práci. Já jsem velice pečlivě naslouchal informacím. Bylo a komise. Tento problém samozřejmě existuje, i když po nejnovějších informacích, které máme, eh, tady existují snahy a již bylo dosaženo některých pokroků. Takže my jsme tady opatrnější než dříve, ale zásadně říkáme, že i když tady došlo k jistému pokroku ze strany uzbecké strany, tak je i nadále zcela jasné, že tady dochází skutečně k obrovskému uplatňování nucené práce a my jako parlament to musíme vidět velmi kriticky. Tady naprosto sdílím názor kolegy Daniela. Musíme skutečně se k tomu stavět eh, stejným způsobem i v rámci jiných zemí, které mají stejné problémy. Musíme být rovněž kritičtí vůči všem zemím, kteří nedod, které nedodržují základní lidská práva. Proto budeme velice pečlivě sledovat úsilí komise a pana zpravodaje tak, abychom nakonec měli takové usnesení parlamentu, které bude odrážet skutečně naše názory a zdůrazní názory, které máme na dětskou práci a nucenou práci. Nejsem si jistý a nevím přesně, proč uzbecký velvyslanec nevyužil příležitosti přijít mezi nás do výboru a vysvětlit nám svůj postoj, svou pozici. My eh, chceme mít vztah se všemi zeměmi Střední Asie, chceme s nimi navázat dobré vztahy, ale samozřejmě je nutné, abychom kládli otázky a potřebujeme informace, tak abychom mohli skutečně pochopit, jak vypadá situace přímo na místě. Děkuji. Paul Martin, děkuji. Děkuji zpravodaji i předchozím řečníkům. My tady je, víme zcela jasně, o čem jednáme, protože dochází k masově rozšířené dět, vynucené dětské práci a, a e, jde o vývoz textilu a my tlačíme na uzbeckou vládu. Myslím, že bychom měli si eh, uvědomit nebo vzít nějak, eh, dojít nějakým závěrům proto, že eh, za velvyslanec se neúčastní našich jednání, protože jeho postavení nebo jeho, jeho stanovisko je ne Eh, přijatelné. On mě třeba napsal eh, zprávu, eh, ve které e-mailovou, ve které mi říká, že velvyslanec nezávislé ta nezávislého státu není, nepodléhá eh, Evropskému parlamentu a že si nenechá nic vnucovat a to tež se nakonec týká toho monitorovacího eh, vývoju, protože mm, my chceme, aby Uzbeci nám všechno řekli a e, víme, e, vidíme, že je zde velký kontrast toho, když je nutně, aby nám něco řekli a vyzýváme k jednání. Stanovisko našeho parlamentu je ale velmi jasné. Z té průběžné zprávy vidíme, že parlament se vyjádřil, že jedně vyjádří svůj souhlas, pokud eh, monitorovací experti, eh, nezávislí experti budou mít možnost monitorování, pokud se uskuteční reformy a pokud se nebude praktikovat dětská a nucená práce, tak jak k tomu stále dochází. A toto se neplní. Podle zpráv, které jsme dostali z Mezinárodní organizace eh, práce, to tak není. Eh, nejsou ani vlastně jiné formy pozorování. Vezměme si eh, UNICEF a jeho zprávy já totiž trochu pochybuji o těch e, zprávách UNICEFu, které říkají, že tam je, pokud jde o dětskou práci, všechno v pořádku, protože ty zprávy z Mezinárodní organizace práce jsou úplně jiné. Takže proto si myslím, že ta tripartitní mise je velmi důležitá. A e, teď nyní tedy e, jdeme dopředu nebo pokračujeme, eh, svůj, eh, jsou dány podmínky, za kterých vyjádříme eh, svůj souhlas a otázka je jenom, jak pokračovat s tím tlakem nebo do jaké míry tlačit, aby se naše požadavky splnily. Děkuji Davidu Martinovi. Já děkuji, eh, pane předsedo, a chtěl bych poblahopřát kolegovi Georgeovi k vyrovnané zprávě. A důvod, proč jsem požádal o slovo, je, ten, je eh, to, že chci reagovat na eh, Gasparisovu a Donyho eh, příspěvky, protože se hovořilo o srovnání mezi Čínou a Uzbekistánem a nestejném přístupu. Fakt je, že mm, já jsem nikdy neargumentoval pro sankce v obchodě, ale argumentoval jsem pro užití eh, preferencí a eh, abychom stanovili eh, podmínky. My nemáme žádné obchodní preference s Čínou. Obchodujeme s Čínou, ale nedáváme jim žádné obchodní preference. Kdežto Uzbekistán má preference týkající se, má všeobecné celní preference v oblasti eh, textilu. Takže já vidím velký kontrast tady mezi tím, že třeba Barma dostala pozitivní zprávu eh, Mezinárodní organizace práce. Já jsem zpravodajem, takže o tom vím. Fakt je, že bychom měli mít přístup stejný ke všem. Eh, Uzbekistán neplní standardy Mezinárodní organizace práce a tedy bychom mu měli odebrat tu výhodu, kterou má, protože Uzbeci nespolupracovali s tou schůzí v červnu a proto automaticky by měly být ty preference odňaty. Je to, bylo pár případů, kdy jsme ty, eh, ty výhody odebrali, například to byla Sri Lanka, taky pro eh, to, že nespolupracovala a když jsme je odebrali Sri Lance, není důvod je neodebrat Uzbekistánu, protože musí být rovnováha. Eh, musí se plnit podmínky a kdo neplní podmínky, nemá nárok na výhody. Určitě je to tak. děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkoval všem kolegům, kteří vystoupili. A musím říci, že naprosto souhlasím s tím, co řekl Daniel, co řekl pan Kazak. A o nutnosti konzistentního postupu musíme měřit všem stejným mětrem, ale Eh, bohužel musíme rozhodovat jenom o této jedné věci, jednom dokumentu, ale i samozřejmě souhlasím, že musíme postupovat jednotně. Také bych chtěl eh, potvrdit to, co řekl Daniel Kaspary. Já jsem také pro dialog, ale vidíte, je to třetí setkání a bohužel tu není nikdo z velvyslanectví. Včera, když jsem slyšel, že Eh, velvyslanec nechce odpovídat, tak jsem řekl, no ať se zúčastní schůze, protože bude muset nějakým způsobem zareagovat. Nemůže tady zůstat jen tak sedět. A do budoucna bude eh, lepší, když ho pozveme a budeme usilovat o nějaké řešení bez podmínek. Prostě ho pozveme, pozvěme a určitě budeme muset nějak zareagovat. Pan Thompson, myslím, že David to vysvětlil velice dobře, jaké jsou rozdíly mezi obchodními preferencemi. A eh, já jsem se setkal se zástupci textilního průmyslu a musím říci, že tento sektor je pro tento postup ve vztahu k Uzbekistánu, takže průmysl je na naší straně. A ještě bych se chtěl zeptat, sice jste z části odpověděl na mou otázku, pokud tedy vydává Mezinárodní organizace práce toto doporučení a komise začne jednat o stažení GSP, to by bylo možné a pan Misik, paní Misikeš, jak to hodnotíte? Jaké je šance, že monitorovací eh, mise ILO eh, bude úspěšná v tomto roce paní Rysikeš za ILO. Chcete prosím stručně zareagovat na to, co jste slyšela? Ano, děkuji, pane předsedo. Já obecně souhlasím se všemi připomínkami, které tu zazněly. Co se týče otázky, zda vláda bude akceptovat pozorovatelskou misi nebo technickou pomoc, tak to se obávám, že na to nejsem schopna odpovědět opravdu. Nemám zdání, jak se reaguje vláda. Vím, že sociální partneři, zaměstnavatele uvažují eh, o určitých krocích, pokud nebude následovat pozitivní reakce, ale nevím, jak se jim to podaří prosadit. V této fázi by snad mohla komise eh, přimět eh, vládu, aby pozitivně zareagovala eh, na konferenci tripartity v červnu, aby přijali tedy technickou pomoc a misi ILO. Peter Thompson, pokud jsem vás správně pochopil, komise je proto, že bychom měli poskytovat celní preference zemím, které nesplňují podmínky a dokonce nespolupracují s Mezinárodní organizací práce. Je to pozice komise. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za všechny dnešní příspěvky i položené otázky. První věc, abych zareagoval na paní Rysike, že děláme, co je v našich silách, abychom přiměli partnery v Uzbekistánu, aby spolupracovali s Mezinárodní organizací práce a budeme v tom pokračovat v každý vhodný okamžik. A za druhé, k Daniel Kaspary eh, hovořil o otázce nediskriminace. To je, myslím, důležité. Je důležité vědět, kde diskriminujeme. A to reagují na Davida Martina. Sri Lanku a přátelé z Uzbekistánu dává do stejného pytle, ale to tak není. Sri Lanka měla GSP plus a nyní má stejné preference jako eh, Uzbekistán, jenom GSP a ty požadavky, které musí plnit, se odlišují od systému všeobecných celních preferencí, které se uplatňují u Konga, u e, jiných zemí, kde víme, že existuje mnoho problémů z hlediska nucené nebo dětské práce a podobně. E, takže to není upřednostňování. E, tady toho měřítka nebylo dosaženo, eh, monitorovací orgán nebyl eh, vyslán v této fázi a pokud eh, bude muset komise rozhodovat, potom to bude v souladu s legislativou. Mezitím je pro nás nejdůležitější, abychom pokračovali ve spolupráci a přiměli přátele v Uzbekistánu, aby posilovali důvěru v ILO Eh, mají pocit, že se dostali do určité pasti. Ta důvěra tam není. A eh, vyplývá to z dosavadních diskuzí, nemají důvěru v tu organizaci. To neznamená, že my tuto důvěru nemáme. My učiníme vše, co bude možné, abychom eh, posílili jejich zblížení. A to také tedy v tom černu Pan Kotaš eh, závěrečné připomínky nemá, nic dalšího. Budu čekat tedy na vaše návrhy a iniciativy. Děkuji velice paní Rišikeš a děkuji Petrovi za účast na našem výboru. Dále 27 jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a taj, Tajskem a vzájemné obchodní vztahy. Jak víte, nedávno eh, oznámila komise, že zahájí jednání s Tajskem. Prosím o pozornost. Mezi námi je delegace parlamentního výboru pro hospodářský rozvoj Tajska. Já bych chtěl naše hosty srdečně přivítat. Rád bych jim řekl, že to je mimořádná příležitost pro návštěvu tohoto parlamentu, protože se tu rýsuje nový vývoj ve vzájemných obchodních vztazích mezi vaší zemí a Evropskou unii. Bez dalšího zdržování bych chtěl dát slovo předsedovi ekonomického výboru tajského parlamentu, panu Rungsanovi. Tady sedíte, vítejte, děkuji, že jste se dostavil a máte slovo.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

představil místo předsedu nebo místo předsedy. Eh, pan Atuit je prvním z nich, za druhé, nebo druhým, je to paní Olia Pirat a třetí je pan Anuša Burapa Čajsi. และคุณจักริดทองศรีสสบุรีรัมย์ในฐานะรองประธานอีกท่านหนึ่ง

Rád bych dále představil pana Japrina Tomzi, který je rovněž místopředsedou. Pan Čajzopon je členem našeho výboru a také je členem poradní rady a pan Eitenot Internot je členem výboru Eh, paní Tyre Tvanit je členkou a mluvčí tohoto výboru. Eh, paní Kantovan Tantien je, je, je, eh, je sekretářkou, nebo tajemnicí, pardon, a pan Sketery je tajemníkem a paní Losa ten je také tajemnicí našeho výboru. ในสภาผู้แทนราษฎร um, Členové eh, výboru pro hospodářský rozvoj jsou tvořeni eh, jednak poslanci eh, vládní strany i poslanci ekonomické eh, opozice a všichni jsou, mají, velký zájem, mají velký zájem na jednání o dohodě o volném obchodu.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 týkají eh, eh, toho, nebo které spočívají v tom, že tyto zainteresované skupiny vyjádřily eh, své stanovisko a my ho dnes vám předáváme. Rovněž bychom si dnes s vámi rádi vyměnili názory a rádi bychom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 การค้าการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านทรัพย์สินธรรมยาเป็นต้น I... první řadě bych se chtěl zmínit o e, zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Thajskem a EU. Tato jednání by měla začít co nejdříve podle našeho názoru a v rámci jednání, jak víte, se bude hovořit o některých, některých tématech, eh, například eh, o obchodování se zbožím, se, se službami, eh, o vládních a veřejných zakázkách a o duševním vlastnictví. vlastnictví.ผูกพันทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบทริสผนวกทั้งสิ้น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 se zmínili o jednáních v minulosti. Jde o jednání mezi Evropskou unii a Jižní Koreou a některých dalších zemích z jihovýchodní Asie, včetně Indie, o e, smlouvě o volném obchodu, kde e, byly i, e, které se týkalo, nebo tato jednání se týkala i začlenění e, práv duševního vlastnictví RIPS a my bychom e, měli zájem a toto by mělo, nebo toto jednání, nebo takové jednání by se mělo účastnit i dalších partnerů, konkrétně TRIPS plus a mělo by se týkat i ochrany investic, protože máme určité znepokoj, znepokojení do určité míry, pokud jde o řešení sporů v případě investic a státu. Zahraniční společnosti eh, můžou eh, podat žalobu proti státu, proti vládě, vládě a v tomto případě vláda mm, má eh, politik výjimku takovou, že může schválit zákon, který se bude týkat dopadu na investice e, takové zahraniční společnosti. A takové ustanovení e, nebo e, právní ustanovení a nebo takový článek by neumožňoval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

že takováto ustanovení nebo závazky by mohly představovat eh, určitou hrozbu týkajících se léčiv, dostupnosti léčiv pro obyvatelstvo třetích zemí a neumožňovalo by eh, veřejnou politiku, aby eh, mm, se rozvíjela nebo aby fungovala ve prospěch lidstva nebo lidí, národů. TRIPS Plus dává určité možnosti průmyslu výroby generik a použití generik za a e, poskytování generik za rozumnou cenu, e, což umožňuje přístup obyvatelstva k léčivům e, dlouhodobě. Kromě toho ustanovení týkající se duševního vlastnictví Trips plus může eh, činit překážky nebo klást překážky rozvojovým zemím eh, přístupu k TRIPSu a eh, zabraňovat a bránit vládě v tom, aby poskytovala obyvatelstvu přiměřené léčiva. ที่ขัดแย้งกับคำสัญญาที่ให้ไว้ในปฏิญาณโดฮาว่าข้อตกลงทริป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 pokračuje e, v tom, že stále podporuje TRIPS, což znamená, že Evropská unie i nadále bude dělat e, něco, co, je nekom, e, co neodpovídá jejím po závazkům a výsledkům jednání z Doha Přitom veřejné zdraví je důležitější než eh, práva duševního vlastnictví a proto vyžíváme, vy, vyzýváme VTO, aby byla flexibilní a aby TRIPS eh, aplikovala tak, aby to bylo ve pros, maximální prospěch veřejného zdraví a eh, umožňování a aby tím umožnila obyvatelstvu třetích zemí přístup k léčivům.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 ดังนั้นจำเป็นที่จะขอเสนอข้อเรียกร้องดังนี้ Although the European Evropský parlament eh, také odmítnul eh, dohodu, o, eh, která se týkala proti eh, dohodu akta a tato opatření se eh, týkají eh, eh, vynucování toho, těch, těchto předpisů na, nebo těchto závazků na hranicích a EFTA a bylo by asi dobré, kdyby EU pokračovala v jednání s Thajskem a aby stejné ustanovení nebo stejná, stejné podmínky používala v případě Indie, protože zase hovoříme o distribuci generických léků a proto máme určité návrhy.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 rozvoj eh, veřejného zdraví v rozvojových zemích a eh, rádi bychom požádali Evropskou komisi, aby eh, respektovala usnesení Evropského parlamentu v tom, že nebude dělat nic, co by bylo proti tomuto usnesení a aby eh, neposkytovala eh, přílišnou eh, ochranu IPS, aby se nepře, způsobem neoplikovala usnesení týkající se pohybu na hranicích, protože zase jde o e, přístup k lékům a e, pacienti v rozvojových zemích by měli mít e, právo mít přístup k transportovaným léčivům a Eh, vláda Thajska eh, v každém případě přijímá a při, bude přijímat opatření ve prospěch veřejného zdraví a zdraví obyvatelstva a eh, rovněž bychom vám chtěli říci, že byste neměli nutit Thajsko, aby přijalo mechanismus řešení sporů, který by neumožňoval zásah technických států v oblasti investic a e, e, v případech žalob proti státu. Velice vám děkuji, milí kolegové, zástupci tajského parlamentu. Mám to potěšení, že mohu dát slovo stálému zpravodaji pro azijský region a je to pan Frank Proust. Ale on bude muset odejít, protože má další závazky. Musel odejít, ale nechal tu svůj příspěvek a já ho přečtu. Bude ve francouzštině. Že... Drazí kolegové, Já bych chtěl přivítat naše hosty z Tajska. Po zahájení vyjednávání mě velice těší, že jsou dnes zde mezi námi. Je to jasný a silný signál. Uh, interpreters, I'm, re- I'm reading too, too, too, too fast. Ptám se tlumočníků, čtu příliš rychle, ještě jednou čtu příliš rychle. Vous suivez le français? Uh, no, um, I don't speak French, but um, I think... Ne, já nemluvím francouzsky, ale je to v pořádku, já to budu moci přeložit. Ne, tak já se to pokusím přeložit do angličtiny. Dovolte, abych začal ještě jednou. Dovolte, abych i já vás velice srdečně přivítal zástupce tajského parlamentu. Před několika týdny po zahájení vyjednávání eh, si velice vážím vaši návštěvy. Tato přítomnost je velkým signálem a známkou důležitosti, kterou přikládáte k jednání o dohodě o volném obchodu. A jsem velice eh, rád, eh, že budeme jednat o této dohodě. Doufám, že budeme mít možnost spolupracovat v souvislosti vyjednávání této dohody. Tato dohoda je opravdu nesmírně důležitá, je důkazem toho, že její úspěšnost bude záviset na naší účasti při vyjednávání. Také spustí určité reformy v Tajsku. Vaše přítomnost a váš eh, přínos eh, při vyjednávání je tak důležité. Nemůžete si dovolit zastavit postup vyjednávání, protože ještě nebyly přijaty reformy. Je nám <clears throat> spolu s ostatními partnery, je nám toho líto. Chtěli bychom se vyvarovat obdobných situací, kdy dochází k zablokování při vyjednávání. Je důležité, abyste přistupovali k těmto reformám s velkou odhodlaností. Tajsko je třetí azijskou zemí, s níž jsme zahájili jednání. A to nás nesmírně těší. Ještě se vrátím k informacím, které mi předseda našeho, které mi poskytne předseda našeho výboru. Uplynulo několik let, kdy jsem se zasazoval o posílení našich vztahů. Celku za to jsem přesvědčen o tom, že se můžeme vzájemně doplňovat, a že uzavření dohody o volném obchodu bude přínosné pro nás, pro všechny. A závěrem bych chtěl pouze říci, pustíme se do práce. Víme, že můžeme dosáhnout ambiciozní dohody. Nebude se týkat pouze odstranění celních tarifů a zavedení preferencí, ale také eh, liberalizace služeb. Pane Runsanku, jsou tu určité pochybnosti, které se například týkají práv k duševnímu vlastnictví, ale jsem přesvědčen o tom, že tam, kde je dobrá vůle, se najde i cesta. A pokud bude naše úsilí upřímné, podaří se nám překonat překážky bez příliš eh, eh, velkých problémů. Řešíme zásadní příčiny zeměpisné označování, rybolov, to jsou citlivé oblasti a je vlastně naším úkolem zahájit dialog i na parlamentní úrovni, aby se nám podařilo nalézt lepší řešení všech problémových oblastí. A to všechno eh, v duchu vzájemných výhod. Dále mi dovolte říci, že Evropská unie je hlavním investorem, hraje důležitou roli v zahraničních investicích. Tato část nebyla součástí jednání v roce 2007 s azijskými zeměmi. Přesto se domnívám, že obdobně, jako jsme jednali se Singapurem, vybaví Rada komisi příslušným mandátem, aby bylo možné jednat i o kapitole ochrany investic že se tedy budeme moci zabývat i tímto tématem. Děkuji vám za pozornost. A omluvte prosím můj překlad z francouzštiny do angličtiny. Dovolte, abych eh, vám řekl, že vystoupí další mluvčí, členové stále skupiny eh, z Ázie, David Martin, a dávám mu slovo. Eh, děkuji. Byl to profesionální překlad. V první řadě bych rád přivítal své kolegy z thajského parlamentu a řekl, že hodně souhlasím s úvodními připomínkami. Pokud jde o přístup k léčivům, tak uznáváme, že e, Tajsko je velmi důležitá země z hlediska farmaceutické produkce a Mm, my nechceme, aby nic v dohodě ohrozovalo thajské možnosti týkající se generických léčiv. Takže eh, odoláme eh, všem ustanovením TRIPS eh, plus vůči třetím zemím, včetně vás, Thajska. A rovněž já osobně vás sdílím vaše, vaši obavu týkající se investic ta, eh, eh, ten článek týkající se investorů a investic by mohla vést k tomu, že by eh, se byly ohroženy určité věci týkající se veřejného zdraví, Thajsko má velmi, si dobře velmi vede, si vede velmi dobře, pokud jde o sledování cigaret kouř a tabáku a veřejného zdraví a fakt je, že stejně jako e, v Austrálii by bylo e, možné zastavit e, balení cigaret ve, ve, stejně jako k tomu došlo v Austrálii a při případné stížnosti nebo žalobě by, byly, by to bylo ve prospěch vaší strany a jinak EU eh, eh, e eh, podala Thajsku status GSP, takže my Není to jednostranný proces, jinak pokud jde o prokazování původu, tak to platí i v Evropské unii. My eh, jinak na straně Evropské unie máme určité obavy, které se týkají eh, pracov, některých pracovních záležitostí. Andy Hall pracoval v Thajsku pro finskou nevládní organizaci a eh, v Reuterově zprávě se kritizovaly pracovní podmínky při sklizni ovoce a bylo to tam eh, eh, a tento případ se byl žalován a je u, eh, je v trestně právním řízení a je to považováno za podněcování k pracovním nepokojům kde se kritizují lidská práva, svoboda vyjadřování a byl bych velmi vděčný, kdyby se k tomu mohl vyjádřit někdo ze eh, členů parlamentu a kdyby eh, tuto otázku tam vznesl. Jinak eh, mírové na jihu za, začaly mírové rozhovory s muslimy a byl bych velmi rád, kdyby thajští přátelé pokračovali v těchto jednáních s muslimskou populací. Eh, pan Murphy z GUE, děkuji vám. Máme velmi málo času, takže vás žádám o maximální stručnost. Eh, k těm konkrétním otázkám. Eh, rád bych se zeptal thajské delegace, do jaké míry jednání o FTA je oblivňováno přístupem GSP v roce 2015 a rovněž mám otázku o TRIPS plus a nebezpečí pro generika, která jsou zcela zásadní a eh, pro eh, Thajsko a mm, rovněž mechanismus řešení sporů, protože je zde zase hrozba pro thajský stát stát, že se to bude týkat eh, veřejných rozhodování. Pokud jde o IP, chci se zeptat, zda kolegové neuvažovali o tom, že to eh, nebude eh, hrozba jenom pro generika, ale i pro biodiverzitu a pro veřejné dodávky. A poslední dvě věci přímé požadavky občanské společnosti a proces konzultací. Tento proces je nedostatečný, byly, proces, byly protesty eh, před parlamentem v Bangkoku, tak možná eh, dochází k určitému procesu konzultací a dále eh, podmínky pracovníků pracujících nebo migrujících pracovníků a jejich tedy pracovní podmínky. E, jejich podmínky jsou velmi obtížné, e, nemohou e, být organizováni v odborech a Eh, dále eh, veřejní pracovníci, pod které, mezi které patří i například učitele a další, eh, nemají taky a mají omezené právo odborově se organizovat. Dáme slovo také komisi. Pane předsedo, budu, budu opravdu stručná. Chtěla bych se stručně dotknout některých otázek, které zazněli členové parlamentu na obou stranách. Já bych chtěla eh, velice rychle srdečně přivítat tajskou delegaci a pro komisi je velice důležité, abychom dospěli výsledků a mnohé z nich již zazněly v příspěvku pana zpravodaje pokládáme dohodu o volném obchodu za velice přínosnou pro obě dvě strany. Pro Evropskou unii je důležitý přístup na tento se rychle rozvíjející trh. A na tomto trhu jsou ještě některé překážky, ale doufáme, že se nám je podaří překonat touto dohodou o volném obchodu a i pro Tajsko se zlepší přístup na evropský trh a takže je pravděpodobné, že e, bude možné ukončit e, systém všeobecných celních preferencí v roce 2015 je to více než obchodování se zbožím a já bych chtěla stručně eh, zareagovat na obavy v souvislosti eh, s ochranou práv k duševnímu vlastnictví a zejména k přístupu k léčivým přípravkům. Také bych chtěla říci, že jednání je teprve v rané fázi. Eh, zatím ještě nemohu říci o čem všem se bude jednat. Vlastně se žádné kolo jednání nekonalo. 27. května se bude konat prvé setkání, takže vše, co říkám, se opírá obecně o politiku Evropské unie ale přesto Evropská unie neukládá žádná ustanovení v dohodě o voleném obchodu, které by představovaly eh, překážky eh, v přístupu k léčivým přípravkům nebo by nějak podkopávalo TRIPS. Právě naopak Evropská unie vždy začlenuje do návrhu pro vyjednávání odkaz na ustanovení prohlášení eh, k dohodě TRIPS a veřejném zdraví. Eh, Takto postupujeme u všech bilaterálních obchodních dohodách. Dále přikládáme velký význam uplatňování dohod, eh, ustanovení z dohody TRIPS a bereme v potaz odlišnou úroveň vývoje různých partnerů. Můžeme to opět eh, eh, sdělit z hlediska obecné politiky, protože to vlastní vyjednávání ještě nebylo započato. A dále k té kapitole ochrany investic. Evropská unie chce s Tajskem eh, projednávat ochranu investic v rámci dohody o volném obchodu, ale chtěla bych dodat, že 27 nebo 28 členských států má již dohodu o ochraně investic s Tajskem. Zpravidla to také zahrnuje řešení sporů mezi investicemi a tato dohoda má chránit investice na obou stranách dle platné legislativy. To znamená, že to bude v tomto případě podle tajské legislativy. A e, cílem takovéto dohody jistě není zabraňovat partnerským zemím, aby e, uplatňovali politiku. Chtěla bych zdůraznit, že kapitola věnovaná investic nemá ohrozit vyvážený přístup k léčivým přípravkům a TRIPS. Také jsme slyšeli o ustanoveních dohody akta. Samozřejmě komise si je velice dobře vědoma skutečnosti, že Evropský parlament eh, návrh dohody akta zamítl. Text akta byl citlivý a problematický, ale některá ustanovení dohody akta jsou vlastně součástí evropského aký. Proto ta ustanovení, která jsou součástí evropského aký, někdy od se objevují ve vyjednávání o volném obchodu, ale na druhé straně eh, jsme si vědomi toho, že text této dohody byl odmítnut, takže některá ustanovení eh, budou problematická. Nemohu eh, k tomu nic dalšího říci. My budeme navrhovat projednávání důležité eh, kapitoly o udržitelném rozvoji s eh, Tajskem a to se týká také pracovního práva a otázek životního prostředí. Bude to důležitou součástí eh, našeho vyjednávání, geografické ukazatele také a je to ve vzájemném zájmu, protože Tajsko má eh, zájem na tom geografickém označování v Evropě a eh, ten zájem na ochranu obchodu je na obou stranách. Děkuji. Nyní se obracím na kolegy z tajského parlamentu. Máte příležitost učinit poslední připomínky? Co byste chtěli jezdili tomuto výboru? อัธวิทย์สุวรรณพักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครในฐานะรองประธานกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจ Jmenuje se Atavica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 o volném obchodu, kde by se stěžoval přístup k léčivům. v diskusi v parlamentu v Thajsku. Všechny zainteresované strany se shodnou na tom, že Thajsko by mělo začít jednat s Evropskou unii co nejdříve a měli bychom uzavřít jednání eh, co nejrychleji ve všem, kromě toho, co je pro nás nejpalčivější a tím je právě přístup k lékům. podívejte se na, na naše obavy. Ty spočívají v tom, že eh, levné, eh, že by trvalo příliš dlouho, než by se levná léčiva dostala k tajské populaci, protože by se rozšíření dohody o volném obchodu týkalo i rozšíření o léčiva. A právě proto je nejdůležitějším naším cílem eh, návštěvy zde eh, to, abyste vzali v úvahu eh, naše obavy v tomto smyslu. A děkuji vám za to, že jste nám dali příležitost sem dnes přijít a jednat s vámi bylo potěšení je na naší straně a přejeme vám příjemný pobyt zde v Bruselu. A tím končí naše dnešní schůze, protože jsme se rozhodli posunout dva zbývající body na naši další schůzi. Děkuji vám všem. Pane předsedo, náš předseda by vám rád předal dopis.